After it so crowded, we can start. Můžeme začít, i když tady zrovna není předspáno, takže nyní se dostáváme ke zprávě účetního dvora o účinnosti projektu městské veřejné dopravy. Je to něco podobného jako zpráva týkající se využití letišť. A tady ta zpráva byla přímo katastrofální, protože se zjistilo, že nemáme málo peněz, ale máme dost peněz, eh, protože některá letiště jsou velice málo využívána. A nyní mě zajímá, jak to vypadá s veřejnou hromadnou dopravou, městskou dopravou. Zdali je tady stejná situace či jiná situace a já se těším na zprávu, kterou přednese paní Invánová. Srdečně vás vítám mezi námi, máte slovo. Thank you. Eh, děkuji vám, pane předsedo, eh, vážení členové eh, Eh, tohoto výboru. Já jsem bývalou členkou Evropského parlamentu a proto je pro mnou velkou cíl, že jsem dnes tady a chtěla bych vám děkovat. Já mám na starosti zprávu za eh, účetní dvůr o projektech v městské dopravě, které podporuje Evropská unie. Je, jsem velice ráda, že jsem byla pozvána do vašeho výboru a doufám, že ty naše, ta naše zjištění nebudou vypadat tak špatně, jak se to zmiňoval v souvislosti s předchozí zprávou. Nejprve, proč jsme si zvolili právě toto téma? E, účetní dvůr ho zvolil vzhledem k tomu, že stále více e, obyvatel Evropské unie žijí ve městech. Podle nejnovějších údajů, které poskytla komise, e, dopravní zácpy stojí Evropskou unii 80 miliard euro každý rok. E, každá třetí smrtelná nehoda se odehraje právě ve městě a mobilita ve městě dělá 83% všech emisí CO2 z dopravy a také no, hluk v evropských městech je stoupajícím problémem. Abychom řešili tyto problém, do, do roku 2010 Evropská unie věnovala 10,7 miliard na projekty v oblasti městské hromadné dopravy prostřednictvím Evropského fondu pro rozvoj regionu a fondu soudržnosti. Jednalo se o novou výstavbu nových linek a nebo modernizace linek metra, tramvají, autobusů a podobně. To byla součást toho, co podporovala Evropská unie. Proto jsme chtěli eh, tento audit udělat jako audit výkonnosti, nikoliv eh, na eh, patřičnost a na to, zda tam nejsou nějaké nesrovnalosti. Spíše jsme se zaměřili na efektivitu a implementaci. V tomto kontextu jsme řešili následující tři hlavní otázky. Ty eh, projekty byly implementovány podle plánu za poskytované služby, vyhovovaly potřebám uživatelům a zda eh, se projekty patřičně vyučily. Abychom na to odpověděli. Five member states se rozhodli zkontrolovat pět členských států, Španělsko, Itálie, Francie, Itálie a Portugalsko. Dohromady to dělá 50% z celkového financování Evropské unie v oblasti městské hromadné dopravy za rok eh, eh, až do roku 2013, 2007 až 2013. Bylo to 20 projektů, bylo to buď z Evropského rozvojového fondu pro rozvoj regionu nebo, pro, nebo z fondu soud soudržnosti. A najdete v příloze ke zprávě eh, všechny podrobnosti. To bylo rozdáno před touto schůzí. Teď se podíváme rychle na naše zjištění. Obecně můžeme říci, že většina eh, těchto projektů byly fyzicky implementovány v souhladu se specifikacemi projektové dokumentace. Zdržení ovlivnila čtyři projekty v oblasti městské dopravy, například eh, v Portugalsku to trvalo tři roky, než se to úplně uvedlo do provozu po eh, předpokládaném datu. Eh, bylo to hlavně zdůvodnění tím, že byly pro potíže se získáním pozemku, byť patřily obci. Dále jsme zjistili, že tři projekty eh, mě hodně přetahly náklady. Například eh, rozšíření metra v Polsku Eh, přesáhlo o 27%, bylo to o 47 milionů a souviselo to s význačnými potížemi, zejména tam byly zvláště nepříznivé půdní poměry. Ale když ty projekty byly dohotoveny, tak prakticky všechny splnily potřeby uživatelů. My také zdůrazňujeme dobrou praxi tam, kde existuje, ku příkladu v Portugalsku, jsme našli takový případ, kdy um, Eh, odměna pro eh, operátora metra byla eh, přímo navázána na poskytované služby. Tak to je dobrý příklad a ten jsme zapracovali do zprávy. Ale hlavní zjištění auditu je takové, že dvě třetiny projektů nebyly dostatečně využity. Jak vidíte ze čtvrtého obrázku na 18. stránce tohoto dokumentu, v mnoha případech byla velká, byl velký rozdíl mezi plánem a mezi skutečnými službami eh, pro uživatele ke konkrétnímu datu. To samozřejmě znamená eh, také, eh, má to dopady co do, na ekologické, ekonomické, sociální eh, důsledky. Má to vést ke snižování zácep a znečišťování, ale obecně jsme zjistili, že ne vždycky potom to dále sledovali pořádně úřady a ti, kdo vůbec měli na starosti projekty. Pak je tady další významný bod, který bych ráda zdůraznila a to jsou naše doporučení doporučení. My si myslíme, že komise sehrává důležitou úlohu, pokud je o tyto projekty, protože většina z nich byla klasifikována jako významné, velké a tudíž podléhaly schválení komisí. Proto e, naše doporučení samozřejmě jsou zejména adresována komisi. Konkrétně doporučujeme, aby komise požadovala, aby e, nástroje pro řízení byly zavedeny tak, aby bylo možné sledovat e, kvalitu služeb a úroveň spokojenosti uživatelů, až projekty začnou fungovat. Komise by měla také požadovat minimální počet výsledkových ukazatelů navázaných

na eh, kvantitativní cíle, to se týká grantových dohad a mělo by se to pak měřit. Komise by měla také požádat požadovat odhad eh, očekávaných eh, uživatelů, aby se tohle to přesněji analyzovalo a aby volba dopravního prostředku byla doprovázena kvantitativním srovnáváním mezi různými možnostmi druhů dopravy. Komise by měla také požadovat, aby projekty v oblasti městské dopravy byly zahrnuty do celkového, celkové politiky rozumné mobility. Navíc doporučujeme, aby komise požadovala také eh, na úřadech členských států, aby se těmito věcmi zabývaly, když budou zpravovat eh, projekty v oblasti městské dopravy financované z Evropské unie. Myslíme si, že pokud toto bude realizováno, pak to přispěje k lepšímu a efektivnějšímu uplatňování projektů v oblasti městské dopravy v evropských městech. Doufám, že naše zjištění budou užitečná pro Evropský parlament a konkrétně pro členy tohoto výboru, tak jako tomu bylo v případě členů výboru pro rozpočtovou kontrolu. A těším se na užitečnou diskusi s vámi a doufám, že skutečně budeme ku pomoci, až budete rozhodovat. Děkuji za pozornost. Děkuji vám. Zní to lépe než s regionálními letišti a není pan van der Kam. is altijd weer een groot genoegen om onze... Děkuji vám. Je vždy velice příjemné přivítat mezi námi bývalé kolegy. Někteří z nás jsou velmi rádi a také rádi jezdí eh, k účetnímu dvoru. Já mám tři připomínky. Já se domnívám, že kritérium demokracie je eh, aspekt, který eh, je velice zhodně eh, zohledňovan účetním dvorem. A za druhé, vy můžete na tuto zprávu nahlížet pozitivně či negativně. A já se domnívám, že účetní dvůr dělá velmi dobrou práci, ale je to opravdu e, zpráva, která je zrucující e, z hlediska e, peněz a cestujících a podobně. A jestliže budujete pod zemní dráhu v Portugalsku a nemáte pro tuto dráhu cestující, tak je to opravdu velká katastrofa. A já doufám, že všichni také se poučíme z této zprávy. A já mám tedy otázku na účetní dvor. Byli jste příjemní ve své zprávě a nebo eh, ty, to, co jste napsali, je daleko horší a nenapsali jste to v tomto tónu? Děkuji. Takže tady opravdu jsme napětí na to, jaká přijde odpověď. A pan Ertuk, já také vám děkuji za předloženou zprávu. My dnes dopoledne jsme od Evropské agentury pro životní prostředí se dozvěděli o různých opatření, které se dají udělat. A samozřejmě z hlediska dopravy nemůžeme vyjmout měze, městskou veřejnou dopravu. A já se domnívám, že městská doprava v EU je trochu spožděná a to souvisí také s tím, že nemáme dostatečnou legislativu. A já dobře vím, že mezi členskými státy a také v radě existuje jistý odpor, protože městská doprava se týká také subsidiarity, ale přesto přeze všechno se domnívám, že na základě této zprávy a také především komise na základě této zprávy by měla přemýšlet o tom, do jaké míry bychom mohli prosadit legislativu do této oblasti, protože čím lepší a čím spravedlivěji budou rozděleny náklady i v městské dopravě, o to lépe může dopadnout výsledek a mohou se zlepšit veškeré náklady v dopravní oblasti. Já zatím nemám žádné otázky, možná, že mě ještě něco napadne, ale já se domnívám, že legislativa musí v této oblasti ještě leda co dohnat. A nyní Gesine Meissner. Děkuji. I já chci poděkovat za zprávu. Já také sdílím radost kolegů, když vidím bývalou kolegyni a pokud se týče městské mobility, tak i já mám následující připomínku. Já si myslím, že nepotřebujeme detailní zákony, ale musí Eh, pravděpodobně potřebujeme rámcové podmínky pro městskou mobilitu a také pro dobré životní prostředí. Já si myslím, že to se žádným způsobem nedotýká subsidiarity. Také města mají různou strukturu, mají různé finanční možnosti a mají také různou dopravní infrastrukturu. Takže obecně určitě se všichni shodneme na tom, že v městské mobilitě světě bychom možná nejvíce mohli postupovat trvale udržitelně, protože tady máme města, která jsou dobře dopravně popojen, propojena například v Londýně během olympiády, to fungovalo skvěle a například to také funguje v Hamburgu a existuje ještě celá řada dalších příkladů. A proto se ptám, máte například přehled o tom, některá města jsou příkladná, také jsou některá města ve Švédsku, která byla e, vyhodnocena jako dobrá v životním prostředí, takže e, které příklady, dobré příklady nám tady můžete dát. E, to znamená, ve kterých městech existuje dobrá mobilita, jak pro využití volného času, tak i pro to, aby se lidé dostali do zaměstnání. Takže že já se domnívám, že čím lepší infrastruktura, tím lepší pro život obecně. Máte tady určité vzory a příklady, které byste mohli uvést. A potom za druhé, já si myslím, zdali bychom neměli ještě více propagovat určité environmentálně dobré dopravní eh, vzory. A například jsou také města, která vybudovala například lanovky, která potom je nejenom ekologická, ale také to přitahuje turisty. Lze toto zvážit v souvislosti s ostatními aspekty a potom se také hovoří o elektromobilitě. Já jsem dnes dopoledne již hovořila o tom, že musíme také vždy zvážit zdroje elektřiny skupiny. Například eh, v Hanovru eh, u TIFu existuje stanice na, nabá, na napájení elektřinou a elektřina je vyráběna solární panely. A všude ve městech někdy sluníčko svítí. A možná existují taková města, kde by to bylo nejlepší. A opravdu možná bychom se měli podívat na pozitivní příklady, což by mohl být takový recept pro další města. Možná, že by se to to dalo zapsat do rámcové směrnice. Karima Deli. Merci, monsieur le, le président. En tant que rapporteur... Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem zpravodajkou pro městskou mobilitu v Evropě. A z tohoto titulu bych chtěla říci, že je to opravdu výzva par excellence v 21. století. A proč to říkám? Říkám to proto, že drtivá většina našich občanů žije ve městech a tam právě vznikají příležitosti eh, pracovní, příležitosti pro vzdělání, kulturní aktivity a tak dále a také příležitosti pro přístup k mobilitě. Lidem samozřejmě velmi leží na srdci problematika životního prostředí na místní úrovni i na úrovních vyšších. ale na té obecnější úrovni lidem leží na srdci také klimatické změny. A to je opravdu problém eh, k související s městy. Takže opravdu eh, toto je výzva pro 21. století. A mě by tedy zajímalo několik věcí. Za prvé, myslíte si, že ty projekty jsou dostatečně transparentní? A eh, dále, za druhé, mě by zajímalo, eh, jak to je s kofinancováním infla, infrastruktury, například eh, v případě cyklostezek. Jaké plány byste navrhovala, jaké byste radila? Protože podle mého názoru musíme zkoumat otázku městské dopravy z hlediska krátkodobějších z, z kratších, kratších tras. A tak, jak říkala moje předřečnice, bylo by dobré mít nějaké nástroje, které by nám pomohly identifikovat osvědčené postupy. Hovo- lidé hovoří o subsidiaritě, ale já bych chtěla říct jeden eh, naprosto jasný příklad. Znečištění ve městech je takové, že budeme muset přehodnotit naše územní plánování, tak, abychom tento problém vyřešili. Část toho znečištění je tvořena e, dýzlem a částicemi a proto potřebujeme evropskou legislativu. Městská mobilita se týká mnoha různých oblastí. Globálního oteplování, klimatických změn, e, nových infrastruktur a mnoha dalších. Musíme tedy e, pozor, musíme tedy důkladně přemýšlet nad investicemi do této oblasti. Děkuji, Bruno Golniš. Děkuji, pane předsedo. Já mám otázku a možná bude znít tak trochu kacířský, kacířský ale e, netýká se to tak přímo účetního dvora. Moje poznámka je obecnější. Já jsem si prošel tu zprávu, já čtu všechny zprávy a zajímalo by mě, eh, jestli bychom měli vůbec přemýšlet o městské dopravě, protože konec konců místní a regionální orgány se o to starají sami, takže je nějaký důvod, abychom se tím zabývali my? Hovoří se tady o principu subsidiarity, ale pokud chcete tento princip splňovat, tak eh, členské státy eh, mají mnoho kompetencí v oblasti městské dopravy. Náš výbor eh, má na starosti velké infrastrukturní projekty v oblasti dopravy, samozřejmě, jako jsou projek, projekty spojující města napříč hranicemi, vysokorychlostní vlakové koridory nebo přepravu nákladů ze severu na jih, nebo z Rýna k Róně a tak dále. To jsou témata, která jsou pro nás důležitá, takovéto dopravní koridory. Nebo samozřejmě koridory z východu na západ, mezi Lyonem a Turinem, e, trasy přes celý kontinent a tak dále. Ano, to jsou věci relevantní pro náš výbor. A myslím si, že e, bychom měli také zkoumat letiště, protože letiště bývají většinou mezinárodní. a letadla, která e, na, ně, na něch přistávají, někdy se pohybují v rámci Evropské unie, ale často i mimo Evropskou unii. To jsou věci, které spadají do naší kompetence. Ale řešit 200 km metra v Barceloně, nebo ve Valencii, nebo v Krakově, nebo ve Florencii, tak i když je to prospěšné té dané zemi nebo tomu kterému městu, tak já nevím, jestli by se tím měla zabývat Evropská unie. To snad přísluší místním úřadům, aby do toho investovali. Některé ty městské aglomerace jsou nesmírně bohaté, mají k dispozici spoustu finančních prostředků a jsou schopni obstarat si potřebné experty a zjistit, jestli mají rozšiřovat um, síť metra nebo vlaku, tak jak je v nejlepším zájmu uh, jejich obyvatel. Ta řešení budou na různých místech velice různá a nejlépe to zvládnou právě místní orgány, místní a regionální orgány v některých případech. Každopádně je to především kompetence členských států. Neměla by se tím zabývat Evropská unie. My samozřejmě jsme zodpovědní za politický, ekonomický, sociální život občanů Evropské unie, to je pravda, ale na Evropské, unii tím, na evropské úrovni se tím můžeme zavídat, zabývat, ale jinak myslím, že eh, každodenním naším řešením by to nemělo být. Děkuji, Lucia Anderson. Děkuji. Jakožto zpravodajka sociálních demokratů pro městskou mobilitu, respektive stínová zpravodajka, souhlasím s tím, co říkala eh, Karima Deli, zejména, že jde o velkou výzvu pro 21. století stavět měst, ve kterých bude žít drtivá většina našich obyvatel. Je potřeba tak, aby se v těch městech dalo žít, aby byly bezpečné a čisté a aby se v nich lidé mohli pohybovat a aby ekonomika mohla vzkvétat, právě tak životní prostředí. A to je e, obrovský úkol. A i ten malý vhled nám ukazuje, jak daleká cesta před námi leží. E, já mám několik poznámek k metodologii a k, ke způsobu, jakým byl ten eh, projekt eh, proveden. Myslím si, že je v pořádku soustředovat se na využívání, ale možná to je příliš úzké zaměření. Samozřejmě je určitý eh, problém se zkoumáním ostatních eh, přínosů, jako jsou sociální a environmentální, ale možná by to mělo být zdůrazněno více v práci účetního dvora a i v práci komise. Já určitým způsobem soucítím s komisí, když říká, že u velkých infrastrukturních projektů není vždycky možné předvídat, eh, jak se bude situace vyvíjet. Ale myslím si, že zejména u cílů v oblasti bezpečnosti, sociálního začlenění a tak dále, tak ty, tyto cíle se v té zprávě neobjevují. A já eh, vím, že eh, účetní dvůr má omezené kompetence, ale jde o eh, natolik důležité aspekty, že, by tam, že bychom se jimi zabývat měli. A zejména, u těch, zejména jde o ty projekty z těch pěti jmenovaných členských států. Když se podíváte na tu tabulku na stránce 7, nebo na stránkách 6 a 7, tak tam Spojené království mělo více financí v některých eh, ohledech než jiné členské státy. A je jasné, že z hlediska soudržnosti eh, je, eh, je Spojené království způsobilé pro hodně financí, ale už ne tolik v regionálním rozvoji. Mě by tedy zajímala ta historie toho, proč Spojené království nefiguruje mezi těmi pěti členskými státy s jedenácti projekty. Obecně ale vítám tu zprávu a jenom bych chtěla vyzvat všechny, aby Eh, spolupracovali, abychom co nejlépe využívali dostupných financí. Protože už jenom z této zprávy je jasné, že neděláme eh, dost proto, abychom slučovali prostředky, abychom vy, vybízeli členské státy a všechny aktéry k tomu, aby využívali příležitostí. Já vím, že ta debata se netýká absorpce, to je potom jiná analýza. Ale když účetní dvůr před několika měsíci vypracoval hlavní zprávu, eh, tak z toho jasně vyplynulo, že bychom se neměli tolik soustředit na absorpci. Protože eh, jaký je smysl těch velkých peněžních toků, pokud nevyužíváme příležitosti, které máme k dispozici? A Evropský účetní dvůr, stejně jako komise, stejně jako my jsme všichni součástí tohoto velkého projektu. Děkuji, George Bach. Děkuji. Eh, já bych měl eh, takovou krátkou otázku, eh, která se týká veřejné dopravy. Už jsme diskutovali o způsobu zadávání veřejných zakázek a výběrových řízení. A já bych se chtěl zeptat, jestli jste tuto otázku zanalizovali a pokud ano, tak jaké jsou výsledky toho postupu. Mělo to nějaký dopad na efektivitu, na spokojenost zákazníků? na eh, komfort a tak dále. Eh, je to pro nás důležitá otázka, která se také dotýká čtvrtého železničního balíčku. Eh, já jsem zcela pro přímé zadávání, tedy to, aby národní státy a regiony mohly mít tuto kompetenci v rámci subsidiarity a aby mohly aby měli možnost zadávat veřejné zakázky přímo, ale pak jsou to také členské státy, které v oblasti, už jsou v oblasti výběrových řízení poměrně pokročilí a mě by zajímaly nějaké analýzy toho, jaké výsledky to přineslo. E, děkuji. Teď jako poslední jsem se napsal na seznam řečníku. já. Pane Golniši, pokud e, nějaké město nechce žádné peníze, tak Evropská unie opravdu nehraje žádnou roli. Ale není možné, aby Evro, abychom evropské peníze vybírali, ale aby, abychom se do toho nevměšovali. Evropská komise se také stará o městskou mobilitu a je to nutné proto, že bez změny mobility v městech nemu, nedosáhneme klimatických cílů. Ty cíle ale máme. Nemůžeme říct, klimatické cíle jsou skvělé, ale nás nezajímá, jak jich dosáhneme. Protože ve městech zodpovídá doprava za 70 všech klimaticky škodlivých emisí. Proto můžu říci, že bez změny městské mobility nedosáhneme cílů EU v oblasti boje proti klimatickým změnám. Pokud chceme tyto cíle brát vážně, musíme se starat o města a musíme být těm městům k dispozici. Já vám můžu říci, co udělal Berlín, moje město. Deset let tvrdili, že Evropská unie nedává eh, peníze na eh, na, eh, veřejné, na veřejnou dopravu, jenom na výstavbu silnic a říkali, my bychom velice rádi podporovali hromadnou dopravu, ale Evropská unie je tak pitomá, že nám na to ty peníze nedá a proto musíme stavit silnice. To byla bohapustá lež. Tvrdil to minister pro eh, ekonomiku a jeho oddělení. Eh, byla to naprostá nepravda ale nikdy se za to eh, neomluvila. A deset let jsme nebrali peníze a právě proto má Německo například jenom 62 milionů na městskou dopravu. Přestože je to veliká země a já můžu takhle z rukávu vysypat 20 měst, které mají projekty, eh, které by měly vliv na změnu eh, městské mobility. Tak tolik k tomu. Je správně, pokud Evropská komise vydává peníze, musí také mít vliv na to, kam ty peníze tečou, abychom nefinancovali opak toho, co chceme. Eh, v Portugalsku, a, eh, k Portugalsku a tamní metroline. Já mám speciální vztah k Portugalsku. Eh, v Lisabonu jsou ulice velice úzké a tam vlastně dělí o ten profil silnice tramvaj s e, automobilovou dopravou. Otázka zní, e, měly by být takovéto e, lehká metra podporována ze strany EU a jak to udělat v Německu? V Německu to není jaksi tramvajová doprava podporována ze spolkové úrovně. Každopádně, jak se postavíte k tomu? Podporujete i takovéto projekty? pokud jde o tu nespokojenost, o které hovořil Wim van de Kamp, tak já bych mohl říci, že 87% lidí, kteří jsou e, nespokojení, já nevím, odkud máte to číslo, ale e, pokud jde o to berlínské letiště, tak tam není nikdo e, nespokojený, protože zatím ještě to nebylo otevřeno, zatím čekáme tři roky, tam budou také určitě rozdíly. A potom mám ještě další otázku. Myslím si, že železniční spojení mezi v Vroclaví a Hranicí je spolufinancováno ze strany EU a ze Zhořelce do Vroclavy jezdili vlaky. Já teď nevím, jestli jsou to, e, jestli jsou to regionální vlaky, jestli to patří do městské dopravy nebo ne, ale tato doprava byla nyní zrušena. A já se ptám, našli jste také projekty, e, které v podstatě byly realizovány, ale potom, protože z nákladových důvodů nebylo možné je provozovat, nebyly využívány. V regionální dopravě je tomu tak častěji než v městské dopravě. A potom by mě zajímalo, jaká je tady míra spolu v účasti eh, Evropské unie, jak je vysoká. A teď bych vás chtěl upozornit na stranu 18 a eh, já si myslím, eh, že Wim van der Kamp se možná spletl. Tady se píše, že 87% u těch metro, u metroline v Portugalsku, ale to není číslo nespokojenosti, ale ale že, ty, že to zadání bylo splněno na 87%. Pokud je to pravda, je to skvělá hodnota, protože eh, je zapotřebí vždycky rok, dva nebo tři, dokud nějaký nový projekt nezačne být akceptován a využíván. Takže eh, já bych se chtěl zeptat, pokud je to tak, jak říkám, tak se chci zeptat na ty dvě výstavby eh, metra v Itálii a Španělsku Eh, které jsou eh, jaksi 20% eh, a 18% pod tou projekcí. A můžete tedy potvrdit můj názor, že u určitých projektů v dopravě e, tady nejde o politiku dopravy, ale pouze o to, aby to posloužilo stavebním lobby a bankovním lobby. Já zase můžu vyprávět o Berlíně. Když padla zeď, měli jsme stejný problém jako v Evropě. Měli jsme e, osm tramvají, které končily na východě e, u úzdí a na západě žádné nebyly. A bylo potřeba to propojit jedním kilometrem nebo dvěma kilometrem kilometry, ale e, na 5 kilometrů jsme vydali za 30 let tolik peněz na metro, e, které vedlo e, paralelně vedle existujícího metra a S-bánu. Eh, tak tam se dalo postavit 20 kilometrů tramvají. A já vám můžu říct, že ten efekt 5 kilometrů metra paralelně s dvěma eh, existujícími úseky, ten nemohl být vysoký. A proto mě by zajímalo, eh, jak je něco takového možné a jak to mohlo být vůbec povoleno. Jak to mohl někdo naprojektovat. Úsek metra a nesplnili ani ty 2% zákazníků. To je plítvání penězi par excellence. A mě by zajímalo, jaký je ten národní podíl. Pokud byl 5%, tak oni si zkrátka řekli, vezmeme si peníze a u stavebních lobby a bankovních lobby v Itálii je to patrně jinak, ale každopádně eh, já bych rád od vás slyšel nějaké vysvětlení eh, k tomuto bodu. Takže tolik ode mě. Děkuji vám a protože se nepřihlásil nikdo další, dobře, tak výjimečně, pan Golniš chce asi reagovat na mě, takže prosím, eh, dávám mu slovo. Děkuji, pane předsedo. Krátká reakce na vaše slova. Ve vašem posledním příkladu vlastně váš poslední příklad jde přesně mým směrem. To je ilustrace toho, co já jsem řekl. Metro v Itálii, to přece dokazuje, že křížové financování je nezodpovědné. A ještě druhá, poslední poznámka. Já chápu, typu eh, argument, když se říká, že bojujeme s klimatickými změnami a že klimatické změny také vyplývají z emisí CO. A kde je tady logika? Eh, to eh, logika by pak měla být taková, že by snad EU měla spravovat veškerý měst lehkou dopravou? Vy se domníváte, že e, vláda ve Washingtonu se stará o městskou hromadnou dopravu někde v Kalifornii? To je přece věc spolkových států a u nás v EU je to také záležitost členských států. My se tady snažíme budovat centralizovaný stát v EU, s výhradou nebo s důvodem, eh, že údajně takto lze bojovat proti klimatickým změnám. A vy jste tady hovořil, že křížové financování je par excellence hloupé, ale u financování eh, silnic v Portugalsku dosáhlo potom 87% a to bylo skvělé, protože jinak bychom tohoto čísla nedosáhli. A k USA tady vám chci říci, že se v Bosnu vybudovala eh, podzemní silnice, aby a to bylo možné jenom tehdy, protože federální stát převzal 80% těchto nákladů a Boston řekl také, že e, e, to bylo možné jedině e, v důsledku toho, že guvernér se jmenoval Kennedy. Takže prosím, to je všechno a nyní má slovo účetní dvůr. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem velmi velice ráda, že došlo k takovéto zajímavé debatě v souvislosti s naší zprávou o městské dopravě. Já začnu otázkou pana Fandekampa zdali jsme byli příjemní či nepříjemní. My jsme se nesnažili být ani příjemní, ani nepříjemní. My jsme se snažili postupovat vyváženě a objektivně. Zajisté jsme se nechtěli nikomu zalíbit. A my, co zjistíme, to řekneme, co nezjistíme, to řekneme. Samozřejmě se snažíme ukázat pozitivní příklady, pokud je najdeme. Je také dobré sdílet pozitivní praxe a o tom také hovořili mnozí další kolegové, záleží potom na eh, politických orgánech, aby se také poučili z určitých kritických otázek a také vycházeli z pozitivních příkladů. A potom otázka, zdali pokulháváme za legislativě, zdali potřebujeme nový legislativní rámec. Zdali má být zavedena nová legislativa. Já si myslím, že my můžeme dát určitá doporučení. My doporučujeme komisi, aby komise měla jasnější představu o tom, jaké měřitelné ukazatele zavést pro měření výsledků. A především také, aby projekty, městské projekty byly zařazeny do Eh, rozumných eh, rámců. A tady musím říci, že tady musí eh, reagovat na toho komise a já také se budu snažit reagovat podle našich pravomocí. A otázka paní Meissner, já vám Děkuji za to, že jste zmínila velice důležitou otázku týkající se trvalé udržitelnosti. A to je samozřejmě také ve vztahu s předchozí otázkou. Zdali potřebujeme detailnější legislativu. Já se domnívám, že na to jsem odpověděla záleží na komisi, zdali se rozhodne řídit se našimi doporučeními a zdali nejlepší praxi zapracuje do e, nových e, předpisů a do nových ustanovení. Zdali například také bude dělat propagaci dobrým k e, dobrým příkladům v jednotlivých členských státech. A nyní paní Madelí. Já s vámi opravdu souhlasím. Toto je výzva století a ekologický aspekt je důležitým aspektem. Má, jsou tyto projekty dostatečně transparentní? Ano, já musím říci, že projekty, kter, kde jsme prováděli audit, to byl pouze omezený počet projektů, ale tady jsme se nesetkali s žádnými problémy. A samozřejmě toto není finanční audit. Naše výroční zpráva eh, se vždy zabývá také finančními nesrovnalostmi, ale toto je jiná zpráva. Tady měříme efektivitu, účinnost projektů a využití projektů. A jaké, za jaké projekty bychom měli dále bojovat. Tady také jsme se dozvěděli něco o hlučnosti a my také se těšíme na to, co nám řekne komise o e, předpokládaných projektech. Takže těšíme se také na to, co se vlastně stane s těmi dobrými příklady. A také ještě se vrátím k tomu, jaké projekty jsou schvalovány ze strany komise, o tom se tady hovořilo několikrát a potom také pan Golniš hovořil o subsidiaritě a o také roli eh, regionální a roli Unie. Komise schvaluje všechny projekty, které jsou označeny za důležité projekty. Jsou to projekty, které přesahují rozpočet 50 milionů euro. A ty projekty pod 50 milionů euro jsou schvalovány na uh, úrovni členských států. A příloha dvě tabulky Raskl ukazuje, které projekty jsme auditovali, které byly přímo schváleny projekt, přímo komisí a to bylo 17 projektů z 26. A jak to bude vypadat v budoucím programovacím období? Takže tady jsme také zvědaví, jak to bude fungovat. A co změny předpokládají se týká toho, že u velkých projektů mají členské možno, státy dvě možnosti. Mohou předkládat projekt tak, jak se to děje nyní, ke schválení ze strany komise, anebo mohou předkládat tento projekt ke schválení externímu nezávislému expertovi. A v tom v druhém případě bude mít komise omezenou roli. Jestliže že zástupce komise se bude k tomu chtít vyjádřit, také budu ráda, protože toto je novinka, která je nová také pro nás a uvidíme, jak toto se bude provádět v praxi. Paní Aněz, vy jste se také zmínila o tom, že toto je jedna z největších výzev, abychom mohli lépe žít ve městech, a já s vámi souhlasím, že máme před sebou ještě dlouhou cestu. Naše nálezy toto také ukazují. Já bych chtěla také ještě zdůraznit, že rozsah auditu je omezený. My se zabýváme především účinností projektů a také omezeně se zabýváme například sociální inkluzí, sníženou hlučností proč jsme si vybrali těchto pět členských států. Myslím si, že na počátku jsem řekla, že 50 celkové přidělené částky jde do těchto pěti členských států. Spojené království dostává v značnou částku, ale ní to nejvyšší částku. My jsme také vybrali tyto státy z geografického hlediska. Jsou to státy, které absorbují nejvíce a proto jsme si je také vybrali. A Spojené království, tady to byl menší příjemce ve srovnání s ostatními. Uh, a vy jste hovořila také o míře absorpce a o využití financí. Není důležité pouze využít peníze jenom pro jejich využití, ale jde především o to, jaké výsledky jsou e, využitím peněz a prostředků dosaženy. My jsme chtěli ukázat také, jak E, právě tyto projekty změnily život na e, evropských občanů a také e, jak pozitivní účinné dopady tyto projekty měly. Pan Bach hovořil o tendrech, o veřejných zakázkách. Já se domnívám, že to nebylo předmětem našeho auditu, ale my pracujeme na další důležité zprávě, která se bude specificky zabývat eh, zadáváním veřejných zakázek a ten, tato zpráva bude brzy zveřejněna. A ještě k vám, pane předsedo, já se domnívám, že já jsem řekla, kdo co schvaluje, komise schvaluje větší projekty a také jsem hořvořila o změně, která nastane v budoucím eh, eh, programovacím období a pokud se týče eh, tramvají a právě tohoto projektu takzvaných lehkých vlaků. Zdali by se to také dalo provádět v Německu, na to nemohu odpovědět, to může odpovědět, ale máme tady jisté odpovědi na straně 26-27. Tady máme přehled všech auditovaných projektů, kde vidíte počet eh, či množství množství finančních prostředků, kdo schválil projekt, jaké byly náklady, celkové náklady a od kdy byly eh, projekty provozovány. A toto jsou veřejné informace, které můžeme zveřejnit. Já bohužel nemohu říct, říci více než to, co je uvedeno v této tabulce. Doufám, že tímto jsem odpověděla na vaše otázky. Ale vy jste neodpověděla na otázku, zdali 87 zákazníků bylo dosaženo, ale bylo to 87 uživatelů, kteří procent uživatelů, to je pro nás uspokojivá hranice ale děkuji. Takže 80% to byla nejvyšší hodnota. To znamená, že 87% uživatelů je spokojeno. A Například eh, v Itálii se také stavěly nové tratě, ale spokojení byly pouze 2% uživatelů. Uh, uh, Ještě eh, jsem opomněla zmínit některé dobré příklady, což vždycky dělám a byly na to dotazy a najdete je na stránce 17 v okénku 5 tam jsou uvedeny dvě, dva projekty, pro které eh, jsme měli k dispozici veškerá data ohledně kvantitativních eh, cílů a byly dosaženy, takže to je opravdu dobrá praxe k eh, následování. Auch hier. Also ich würde Sie... Možná bych to trochu schrnul. Komise tady taky sedí. Pokud tady máme nějaký podzemní projekt, tak e, je potřeba být velice pozorný, protože pokud nějaké metro dosáhlo 2% očekávaných cestujících, to je plýtvání penězi par excellence. A potom vidíme, že se e, postavilo jenom v Portugalsku 80 km e, tramvajových kolejí a tam už se ta očekávání naplnila na 87% a to bude ještě více tím, jak to bude trvat, tak prosím, já si myslím, že byste měli být velice, velice skeptičtí a proskoumat to na základě těch zkušeností, které máme. Já jsem už proto vděčný za tuto zprávu, ale děkuji ještě jednou za její prezentaci. My to ještě dále proskoumáme a budeme to mít na paměti. Děkuji vám. Prosím, máte, máme ještě čas, takže můžete ještě mluvit. Eh, ještě okamžik jenom, abych eh, využila příležitosti vašeho zájmu o naší práci. Chtěla bych vám říci, že máme další zprávu, která spadá eh, do, k vám a to je vlastně ehm, financování, efektivita financování z Evropské unie v oblasti vnitrostátních vodních toků. Tady pan Golnič hovořil o koordinaci, o celkovém strategickém uvažování evropské politiky v eh, průřezu evropských měst, takže pokud byste měli zájem, tak jsem ochotně zase přijdu a odprezentuji i tuto zprávu. Děkuji vám. Can you please tell us... Můžete nám prosím vás říci, kdy bude ta eh, zpráva k těm vnitrostátním vodám tokům připravena? Já jsem pochopila, že už je hotová. Za pár týdnů bude zveřejněna a poté už Eh, to je na vás. Až bude hotová, tak nám prosím vás dejte vědět. Už to bude velice brzy. Tak dobře, tak to využijeme. Děkuji. Mein Donaukanal nicht dabei ist, kann es eigentlich nur positiv sein. k tomu, že nemáme kanál Rin Mohan, tak to může být jedině pozitivní. OK. Yeah, uh, sorry for that. Also jetzt eh, takže tím jsme ukončili tento bod na pořadu jednání, ale Již nyní můžeme začít s dalším bodem na pořadu jednání. So, dann können wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Přejdeme k dalšímu bodu na pořadu jednání a sice se seznáme se zprávou Kristofera Bodevika a Sekyho s názvem Nové finanční režimy pro evropské projekty v oblasti oblasti dopravní infrastruktury. V září 2014 v Miláně italské předsednictví bývalého mm, místopředsedu pana Kristofersna a dva evropské koordinátory požádala o vypracování zprávy, který se bude zabývat koridory TNT, které by byly vhodné pro financování. Také zpráva byla také předložena ministrům dopravy v minulém roce. Výsledky jsou mimořádně zajímavé v souvislosti s E takzvaným Junkrovým plánem, Evropským fondem pro strategické investice. Proto jsme velice rádi, že můžeme tři pány uvítat mezi námi. Srdečně vás vítám v našem výboru pro dopravu a cestovní ruch v Evropském parlamentu a nejdříve uděluji slovo panu Kristofersonovi. Thank you very much. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Jak už pan předseda řekl, Doprovází mě eh, pan doktor Bodewinger zprava a vedle sedí pan profesor Carlo Seči z Itálie. A společně zpracováváme konečnou práci, o kterou nás požádalo Ministerstvo dopravy v Miláně. Doufám, že tu zprávu předložíme ještě do konce lotyšského předsednictví. Mělo by to být tedy na začátku června a mohlo by to vlastně být součástí diskuse o Junkerově balíčku. My jsme vlastně dostali za úkol jenom část, ale snažíme se co nejvíce. Zatím tady máme prozatímní zprávu, jak řekl správně pan předseda a ministři dopravy 3. Břez, eh, eh, prosince na zasedání rady ji relativně příznivě přijali. A já jsem rád, že jsem dnes tady v, minist- eh, výboru pro dopravu, později vám ještě řeknu, proč jsem rád. Práce na této zprávě, jak už říkal pan předseda, následuje po, na základě ne, ne, neformální rady ministrů dopravy 16. a 17. září 2014 v Miráně. Tehdy nás požádal ještě komisař Kalas a rada, abychom připravili zprávu, která by se týkala vytipování projektů podél koridorů, které by se zvláště hodily pro finanční financování v souvislosti eh, s balíčkem pro růst Eh, zaměstnanost a investice což pak předložil pan mm, předseda Juncker a s velkým porozuměním, je pokud tomu rozumím, se to setkalo zde v parlamentu a víceméně se k tomu kladně vyjádřila i rada ministrů. Tudíž máme, eh, pracujeme na velice solidním základě. Nejprve bych něco řekl o podstatě, o charakteru této zprávy. Není to zpráva ani komise, ani Evropské investiční banky. My spolupracujeme s útvary komise i s Evropskou investiční bankou. Máme k tomu eh, komunikační eh, eh, možnost, systém, ale je to vlastně zpráva nás tří, co tu sedíme. Tudíž to musíte chápat jako naše osobní názory. Tato zpráva samozřejmě je příspěvkem k diskusi ohledně kontextu investičního balíčku. Pan doktor Bodevik a pan doktor Karlo Seči později se vyjádří ve svých prezentacích k různým částem ale hlavní je, aby se vytipovaly eh, projekty v souvislosti transevropskými koridory, které by mohly dát podnět k novým finančním projektům. A myslíme, víme, že je to nezbytné, protože členské státy nemají eh, nadbytečné finanční prostředky pro takovéto investice. Právě naopak, většina členských států se nachází v takové situaci, kdy jsou nuceni se ohlížet po jiných finančních zdrojích. A jedním z nich, ale samozřejmě, že to není všechno, by eventuálně byla i možnost zapojit soukromé investory, nikoliv aby půjčovali peníze, ale aby byli spoluinvestory a aby se podíleli i na riziku spolu s veřejnými subjekty, spolu s komisí a spolu s bankami. Ale eh, nad rámec této práce, kterou provádí zejména samotná komisa Evropská investiční banka, my eh, v našem týmu jsme pocitovali za potřebné poukázat na nezbytné změny stávajícím regulatorním rámci, tak abychom zajistili soulad mezi projekty, pro které jsou zapotřebí investice a mezi investory, kteří naopak hledají vhodné příležitosti k investování. Říkám to všechno proto, že některých, na některých místech se říká, že tito lidé a Move, jak se zdá, vlastně nemají zájem na Junckerově plánu. Ale je tomu právě naopak. My velice doufáme, že z toho bude velký úspěch a e, prezentace na plánu vyvolala velký optimismus. Nicméně vidíme i jisté překážky pro realizaci tohoto plánu, pokud nebude učiněna řada strukturálních změn. A to je právě úkol pro Evropskou unii a její instituce, pro Evropský parlament, pro Radu ministrů, na základě návrhu komise. My bychom si tedy přáli, aby to všechno bylo úspěšné. Proto se pokusím několika slovy nastínit eh, zjištění této prozatímní zprávy, kterou se od nás dostali kladný dopad investic do dopravní infrastruktury z hlediska růstu a dlouhodobé konkurenční schopnosti. O tom bude hovořit pan Vodebek. takže já už dál o tom hovořit nebudu, ale všichni vidí, jak by to mohlo být důležité pro hospodářský růst, pro tvorbu pracovních příležitostí, když tady bude dobrá komplexní investiční strategie, protože bohužel jsme byli svědky prudkého poklesu investic Evropské unie během posledních pěti či šesti let. A Přičemž je třeba investic nejenom, abychom dobudovali chybějící infrastrukturu, co samozřejmě je třeba udělat. Pořád ještě jsou tedy části infrastruktury, které se teprve musí vybudovat, ale Důležité je i něco jiného, totiž, aby se využily investice pro údržbu stávajících sítí. My už jsme vynaložili, e, my už tedy 30 až 40 let jsme vlastně budovali po Evropě dálnice, letiště a tak dále. A když se ale podíváte na kvalitu těchto sítí, pak e, zjistíte, že e, jsou velké potřeby co do údržby a modernizace. Určitě tady eh, nemusím hovořit o tom, jak vypadají německá nebo jiné dálnice, které všechny potřebují eh, hodně údržby. A musíme také zavádět inteligentní dopravní systémy tak, aby stávající infrastrukturu bylo možné lépe využívat a aby bylo možné také využít nové technologie pro čistou dopravu, čistá vozidla a to všechno musí být vázáno na infrastrukturu. Tato prozatímní zpráva uvádí také eh, pro ilustraci příklady projektů, které by mohly eh, těžit z takovýchto mm, eh, finančních systémů financování jednání. A jak už jsem říkal, zaměnili, zaměřili jsme se na potřebu vybudovat stabilní rámec pro investice. Hovoříme o těch, kdo podporují a investují do projektu. My jsme jich zjistili celou řadu, ovšem bohužel jsou mnohé překážky, které brání soukromým investorům, aby nacházeli možnosti pro inve- soukromé investice v této infrastruktuře. To je tedy součástí naší zprávy. Navrhujeme, co udělat, aby to všechno bylo atraktivnější pro soukromé investory. Ale já jsem optimista, protože Zcela evidentně je tady soulad mezi finančními potřebami eh, dopravních projektů v infrastruktuře a mezi potřebami eh, v institucionálních investorů, jako jsou i penzijní fondy a Eh, pojišťovny, pojišťovnictví, a protože časový profil těchto finančních institucí velice odpovídá i časovému horizontu financování a návratnosti do projektu eh, v infrastruktuře. Ovšem úroveň ehm, soukromých eh, investic je pořád omezená, Je tady mnoho překážek, já bych uvedl jenom některé. Pořád tady chybí eh, zcela jasně, jas, jasný přehled očekávaných eh, projektů, projektů, které se připravují k realizaci. Myslíme si, že ten přehled, který existuje, nestačí. A také chybí jasně nastavený a stabilní regulatorní rámec v mnoha oblastech, například pokud se týká pravidel pro státní podporu. Co to je státní podpora a v jaké míře je možné poskytovat státní podporu jak je to potom eh, s křížovými dotacemi, když eh, se investuje například eh, do kombinace projektu v dálnici, na dálnici a železnici a část příjmů z dálnice se použije na investování do železnice. Zda tohle je možné. A co když například se použije diskriminačním způsobem Eh, poskytne státní podpora, třeba když se poskytne jednomu městu, nikoli v druhém, jednomu projektu a ne jinému. Eh, myslím si, že by bylo lépe, eh, třeba lépe vyjasnit pravidla pro státní podporu. Pak je tady také celá ta otázka zaho, zavr, za, vy, využívání soukromých a veřejných partnerství eh, na mezinárodní úrovni a tak, aby tady nedocházelo k střetu s maastrichtskými kritériemi, a nebo aby to nebylo v rozporu s balíčkem, s paktem růstu a stability. To je velice důležité a my samozřejmě s Eurostatem budeme o tomhle hovořit. Dále možná chybí pobídky pro některé institucionální investory, aby do prostředků infrastruktury investovali, protože v rámci Solvency 2 je třeba pokládají za příliš rizikové. Nebo jsou tady omez, omezenost omezení v politice pro vyčlenování finančních prostředků na rozvoj a údržbu infrastruktury. Pak je tady celá řada oblastí, kterými se chceme zabývat. Já neříkám, že tam nutně jsou nebo budou problémy, ale chceme zjistit, jestli by se to nedělalo, nedalo dělat lépe. Máme například pravidla o veřejných zakázkách, kde o to, jestli patřičně fungují a zda ta pravidla jsou dostatečně transparentní, za kritéria pro přidělování jsou dostatečná, zase používají patřičně společné postupy pro eh, volbu eh, nabídek. A pak tady máme postup posuzování dopadu na životní prostředí, zda i to dobře funguje. Já se k tomu nemám, co bych přímo konkrétního řekl ale víme, že to trvá hodně dlouho, než se vypracuje posouzení dopadů na životní prostředí. V některých případech to trvá rok, eh, v případě i menších projektů někdy je to hodně drahé. Možná, že by se to dalo dělat lépe a efektivněji a, lep, a vůbec lepším způsobem. Dále máme také e, postupy pro získávání stavebních povolení. Stačí, jsou dobré, nebo máme, měli bychom mít možná systém one shop, abychom e, zlepšili e, v tomto smyslu eh, nastavení projektu, pak pokud je zase právní rámec pro eh, partnerství veřejně soukromá, jak zase zapojovat soukromé investory, pokud jsou ochotně brát na sebe rizika. Je tady tedy celá řada zajímavých věcí, kterými se musíme zabývat a myslím, že moji dva kolegové to všechno vysvětlí podrobněji. Já jsem na začátku říkala, že jsem moc rád, že jsem sem přišel a týká se to nás všech, protože my tři nemáme eh, kompetenci, abychom provád, eh, fungovali jako prostředníci mezi službami eh, institucí nebo mezi členskými státy. My můžeme jenom poukázat na problémy a příležitosti, ale potřebujeme, aby padlo politické řešení, rozhodnutí, aby se to všechno dalo dělat. A proto je velice důležité, aby byl Evropský parlament eh, ochoten eh, chopit se své odpovědnosti a aby řekl komisi a radě, že teď už je na řadě eh, konkrétní práce protože Junckerův balíček vyvolal tak velký optimismus, že pokud by to nakonec skončilo neúspěchem, pak by to mělo nepředvídatelné politické důsledky. A v tomto smyslu my tři vidíme Evropský parlament jakožto velice důležitý prostředek a velice doufáme, že později se sem budeme moci vrátit a prezentovat výsledky naší konečné práce. A že uvidíte, jak eh, úspěšná bude komise i rada při realizaci potřebných změn. A tím bych eh, dal slovo panu Bodevigovi a moc vám, pane předsedo, děkuji. Děkuji vám, pane Kristoferne, a nyní bude hovořit pan Bodevik. Nejdříve první připomínka před mou prezentací my jsme byli požádáni o zpracování zprávy dávno předtím, než byl vydán Junckerův plán. A já jako evropský koordinátor jsem v minulých letech navštívil všechny země podél koridoru. A když jsem hovořil s jednotlivými ministry dopravy, bylo uznáváno, že investice do dopravní infrastruktury jsou zásadní pro konkurenceschopnost a růst a zaměstnanost po celé Evropě. Mm, do eh, infrastruktury se zatím v Evropě málo investovalo a to je skutečný problém. To je dnešní problém, ale také problém pro budoucnost. Protože jestliže budeme dlouhodobě podfinancovávat tuto oblast, pak tak také eh, nedojde k obnově infrastruktury a to povede posléze k úzkým profilu, profilům v infrastruktuře a tak dále. IMF vydalo studii a ta potvrzuje, že nejpozději dnes, možná už včera, byl nejvyšší čas investovat do infrastruktury, především v zemích, kde je malý růst a vysoká nezaměstnanost. Potom investice v těchto zemích, eh, tedy investovat do infrastruktury v těchto zemích by podpořilo růst HDP. A tento růst HDP by mohl být docela zásadní a proto je třeba této šance využít. E, členské státy mohou opravdu e, také multiplikovat tyto zdroje, e, také dále mohou navýšit tyto zdroje tím, že se začne opravovat nyní a ne až v budoucnosti. A toto také souvisí s předpisy Eurostatu, kde zatím toto není obsaženo. E, investice 1 miliardy 300 milionů euro by bylo nutné e, investovat. A také e, my proto potřebujeme zabezpečit, abychom měli dostatek veřejných zdrojů. A různé finanční zdroje je třeba e, združit a ne, nesmějí se překrývat a doplňovat. A tady máme jasné poselství potřeba investovat do infrastruktury je aktuální. My jsme identifikovali, že je třeba eh, investovat 600 miliard euro do koridoru a my tři také jsme dospěli k názoru, že 127 miliard euro by mohlo být vloženo do projektů, kde a tam by se také mohly využít inovativní finanční eh, nástroje. Pan profesor Seky tyto eh, detaily ještě vysvětlí, ale jak pokryjeme ostatní potřebu investic? Tady musíme združit různé investice a je to tedy, budou to granty, potom veřejné financování a také soukromé investice financování je důležité, aby také jsou kromí investoři vstoupili do hry. Takže my potřebujeme dohromady získat 600 miliard euro na údržbu. A například také dlouhodobí investoři mají možnost investovat do infrastruktury. A přesně toto mě přivádí k dalšímu slajdu, kde hovoříme o tom, jak lze navýšit soukromé investice. Nejdříve je tady předpoklad eh, jasných projektů. Potřebujeme dlouhodobý přehled eh, o projektech, tak aby do těchto projektů vstoupili různí investoři. My potřebujeme také silnou technickou pomoc ze strany členských států a takto získat soukromé investory a vytvořit PPP. Eh, a eh, Evropská investiční banka se do tohoto také může zapojit. Je třeba vytvořit twinningové programy a sdílet nejlepší praxi. Vedle technické pomoci musíme také nabídnout jasný legislativní rámec pro využívání finančních prostředků. A je třeba také vytvořit důvěryhodné prostředí a proto finanční rámec musí být jednoduchý a jasný. Například, pokud se týče státních dotací, státní pomoci, tak tady musíme mít jasné role a jasný rámec a zrychlené postupy. A současné předpisy Eurostatu musí být také upraveny a vyjasněny, tak abychom mohli začít využívat finanční nástroje. Veřejné finance také mohou podpořit další využívání. A v této souvislosti je třeba se také zabývat rolí Evropské investiční banky. Vy všichni víte, že dopravní infrastruktura také přináší další dodatečné efekty a příjmy, které nejsou přímo finančního rázu. Například také si musíme uvědomit, že princip eh, a že platí znečišťovatel a podle mého názoru eh, využívání dlouhých tras se také eh, bude projevovat velice pozitivně. Například musíme také umožnit eh, křížové financování mezi jednotlivými druhy dopravy je vždy také se dívat na stimulaci finančních zdrojů. A nejdříve já bych chtěl zahájit diskusi s vámi o regulačním rámci. Zde je třeba postupovat opatrně a také se zabývat eh, schvalovacími řízeními a výběrovými řízeními. Musíme vytvořit jednoduchá pravidla pro jednotlivé kroky hodnocení. Všechny faktory v každé fázi stavby eh, mu, musíme se vyhnout eh, různým problémům, které také souvisí s prodlužováním stavby. Musíme také vyhodnocovat účinnost PPP. Eh, platební schopnost je další důležitý faktor, kterým se také můžeme zabývat po prezentaci. Další krok pro Stimulace nabídek je také eh, celý eh, kruh týkající se stavebních zakázek, protože eh, musíme se podívat na celý životní kruh, protože nestačí pouze něco postavit, ale také musíme se zabývat údržbou, tak aby toto nedopadalo posléze na statní orgány. Musíme Eh, se všemi těmito aspekty zabývat a nyní předávám eh, slovo kolegovi Sekimu. A pane Seky, máte slovo. Eh, Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji za pozvání. Já bych tedy pokračoval, aniž bych opakoval, co už tady zaznělo. A pokusím se pouze doplnit některé další aspekty naší společné práce. Tady vidíte tabulku, e, která dává příklady sektorů, které jsou vhodné pro nová finanční schémata. U těch nových finančních schémat prezentujeme v té tabulce všechno, co souvisí s inovativními financemi. Ve většině případů jde o kombinaci soukromého kapitálu a veřejných intervencí. Je to takový ten přístup mísení, smíšeného financování projektu. Myslím si, že je to zajímavý seznam, protože celkem tedy jde o 127 miliard, eh, které toto číslo tedy pokrývá všechny sektory a k tomu by se dalo eh, přičíst ještě systémy řízení dopravy, jako je ERTMS nebo SESAR, e RIS e nebo ITS a tak dále. Potom také do vybavování eh, vozidel čistými a ekologicky šetrnějšími pohonnými systémy a také zavádění infrastruktury pro čistá paliva. Je tu ale značný potenciál pro investice a možná někoho překvapí to, to číslo u Eh, železničních spojení eh, jenom 29 milionů, skoro 30 milionů, ale ono, ono, jde, ono jde o velice malou část eh, celkové částky, která se většinou týká krátkých úseků, jako jsou spoje na letiště a tak dále. Samozřejmě, že širší železniční infrastruktura je složitější na financování, ale dalo by se uvažovat o tom, že by se, dalo by se představit, že ta infrastruktura bude rozdělena na jednotlivé úseky a tam by právě ERTMS a podobné systémy byly velice zajímavé pro e, soukromý sektor. Tak ten potenciál na straně poptávky e, e, tu je. A my i nadále se snažíme identifikovat projekty, které jsou vhodné z hlediska Junckerova přístupu. A co tedy konkrétně probíhá teď? Jde o společnou práci koordinátorů eh, jednotlivých ko- koridorů. Ko- eh, koordinátor ERTMS eh, e a dalších společně s týmem Evropské investiční banky se podílí na přípravách implementace Junckerova plánu. Snažíme se identifikovat seznam několika vlajkových projektů v každém koridoru, abychom měli něco připraveného k financování, pokud všechno půjde podle plánu. Už bylo řečeno, že zatímco e, spolupracujeme s DG Move a dalšími na identifikaci projektů vhodných k financování, e, budeme se také snažit dokončit naši zprávu do června 2015. Budeme se scházet nejen s EIB, to už se scházíme, ale také s členskými státy a jejich úřady a budeme se snažit sbírat všechny možné názory a připomínky. Toto bude tedy dále pokračovat paralelně s investičním balíčkem a budeme se zabývat finančními schématy pro měkkou infrastrukturu, kde vidíme velice významný potenciál. To už jsem sice říkal, ale Rád bych to zopakoval. Dále se budeme snažit o strukturovaný dialog s investory, budeme se soustředovat na dlouhodobé investory a já je tedy nebudu číst, protože už to tu bylo zmíněno. Budeme se snažit identifikovat eh, typy eh, aktiv, které jsou zajímavé, typy rizik, které je potřeba ošetřit a eh, do jaké míry by se investoři chtěli zapojovat do projektů, které budou spolufinancovat a také jaké jsou nejvhodnější finanční modely, které jsou k dispozici. ještě důležitější než konzultace s potenciálními investory, ale bude naše další práce na identifikování překážek a možných řešení. Jak už, jak už řekli kolegové, já bych chtěl zopakovat, že e, Rada e, ministrů dopravy a komisař pro dopravu e, po, požádali ještě před eh, Junkrovým plánem o nalezení, požádali o nalezení způsobu, eh, jak nejlépe najít řešení. A to dvěma způsoby. Za prvé prostřednictvím finančních inovací, Jestli si pamatujete, eh, jaký potenciál klademe například na projektové dluhopisy a další podobné nástroje. Takže nadále pracujeme tímto směrem ve spolupráci se soukromými investory, eh, protože eh, partnerství veřejného a soukromého sektoru podle našeho názoru tedy jsou mnohem starší než Junckerův plán. Máte určitě dobré příklady ze svých zemí a stále ještě jsou tato partnerství považována za dobrý postup, ne nejlepší postup. Takže finanční inovace. Dále překážky v regulačním rámci, které brání e, tomu, aby nabídka odpovídala poptávce e, správným způsobem. A právě toto je nejtěžší e, oblast naší práce. Tyto překážky totiž většinou pocházejí z rozhodnutí určitých orgánů a jejich, následného, jejich následné implementace nějakým jiným orgánem který samozřejmě si žárlivě hájí své výsady, domnívá se o své práci, že je to to nejlepší, co mohou udělat a je těžké nějak změnit jejich názor. To ale není naším úkolem. Naším úkolem je identifikovat překážky, navrhnout případná řešení a potom nechat na odpovědných místech, aby rozhodla. To je velice důležité zdůraznit. A právě proto bych na závěr chtěl poděkovat spolu s mými kolegy za to, že pozorně sledujete naši práci, protože si myslím, že zpráva obsahuje užitečné návrhy a komentáře a že i vy přijdete s plodnými podněty. A kromě toho si také myslíme, že vzhledem k vaší politické zodpovědnosti jistě víte, co je v sázce. A pokud máte pocit, že nějaké řešení je dobré, pak prosím snažte se ho podpořit. Děkuji vám. Děkuji, to byly tři prezentace a nyní zahajuji diskusy a první je Finn, fin Fandekam. Pane předsedo, Ik moet u zeggen, ik wilde... Děkuji mnohokrát. Já musím říci, že bych rád první řadě poděkoval všem třem pánům za mimořádně cené informace, které nám tady předložili, a to jak v samotné zprávě, tak i teď v jejich ústních vystoupeních. Eh, samozřejmě, že jsme tady eh, v takové nepříjemné situaci, že je tady eh, ta prozatímní zpráva a pak tady máme členy z parlamentu. Myslím, že moje kolegyně paní Aya Sender se k tomu hned vyjádří. Když jsem si tu zprávu četla, tak mně přišlo, že je to celé trošku pozdě. Eh, protože si mělo jít rychleji. Ale když si přečtete zprávu podrobně, myslím, že tady vlastně by se Evropská investiční banka mohla v ně naučit, protože jedním z našich současných problémů je i to, že v podstatě pořádně nevíme, jaká budou kritéria, jaký bude základ pro to, aby Evropská investiční banka schvalovala projekty. Máme pěkný projekt CEF, ale nevíme, co s tím vlastně bude banka dělat. Ale já mám tady k tomu pár dotazů každopádně eh, partnerství eh, soukromě veřejná se ještě moc neosvědčila. Stojí to příliš mnoho snah, aby se vytvořil úspěšný projekt. A Eh, pokud by bylo možné vytvořit jakýsi manuál, jakési vodítko, že pokud někdo chce utvořit takovéto mm, partnerství eh, soukromo-veřejné, bylo by to užitečné, protože teď je to moc dlouhávý a byrokratický proces. Druhá věc je eh, spojování dohromady různých zdrojů a různých toků financování. Tady jsou dotace z CES, potom úvěry FC a eventuálně i peníze od soukromých inform, eh, investorů. A tato směs nabízej, nabízí různé e, příležitosti, ale má to mnoho technických zádržů, aby to celé mohlo pořádně fungovat. A třetí otázka. Jak můžeme docílit toho, aby peníze ze soukromých zdrojů byly skutečně k dispozici? Podíváme-li se na německé pojišťovny, tam je hodně peněz ale jak je uvolnit? Máme pravidla z nařízení solvency, ale pokud jde o výnosnost investic, pak to je další aspekt. A v té finální zprávě bych rád viděl více takových praktických typů. Jak lze získat soukromé investice do projektů ve veřejné infrastruktuře v Evropské unii? Takže, pane předsedo, možná ještě jedna věc k Evropské investiční bance. Vy už se s nimi hovořil a ptám, hovořili. Ptám se, jestli ta vaše finální zpráva bude dostatečně brzy hotová, protože vím, že Ehm, ehm, je třeba učinit řadu politických eh, eh, rozhodnutí. Ehm, říkáte, že to chcete mít do června, ale není to trošku moc celé nebezpečné a riskantní, tak to je jenom otázka. Děkuji, Ismail Lertok. Srdečně vám děkuji i já za socialistickou frakci za velice zajímavou prezentaci zprávy od vás všech tří kolegů na pódiu. A my tuto diskusi vedeme od té doby, co byl navržen fond e- FSI a my jako dopravní výbor přemešlíme o tom, do jaké míry různá kritéria, na kterých jsme se dohodli, do jaké míry budou použita také na nové projekty. To znamená na výběr projektů, které mají být financovány. A my jsme v minulých týdnech jsme se sešli s komisí a s generálním ředitelstvím MUV a ti nám vysvětlili, jak se máme dostat na těch 315 miliard euro. Všichni si to samozřejmě přejeme, ale musíme konstatovat, že vlastně máme reálně pouze 8 miliard 3,3 miliard euro z Connecting Europe Facility a 7, 7 z Horizon 20 a potom máme ještě také zbytek z nevyužitého rozpočtu, takže to máme 8 plus 8 e, jsou záruky. A máme tedy celkově 16 miliard, které chceme multiplikovat a chceme docílit pákového efektu. Když to nebude 315 miliard, ale dejme tomu jenom 100 miliard, tak to přesto přeze všechno bude úspěšné, protože pak získáme 100 miliard, infrastru, in, miliard na infrastrukturu. A my vidíme, že 29% projektů jsou z dopravního sektoru a to také přináší Eh, různé důležité otázky a myslím si, že o jedné důležité otázce jste se zmínili, jaké překážky zde existují. My chceme získat i soukromé investory a které překážky mají tito investoři před sebou. A já jsem si zatím ještě neuvědomil, že musíme vytvořit legislativní rámec, který bude pomocí i pro investory. Úpravu dotací a finanční pomoci jsme již vždy měli, ale Evropská komise musí nejdříve interně přemýšlet o tom, jak postupovat efektivně. A to znamená, aby nevznikl konkurenční bod mezi jednotlivými generálními ředitelstvími. Zdali, pokud toto překonáme, tak se nám eh, do, může podařit eh, získat důvěru soukromých investorů. A vy jste také hovořili Eh, o maastrichtských kritériích v souvislosti s projekty. To o tom se málo hovoří a já musím říci, že tady se to nebude započítávat, protože to by se týkalo především zemí, které na tom nejsou rozpočtově zrovna dobře. A potom zdali budeme mít jedno eh, společné místo pro schvalování, to si myslím, že je také důležitá věc. A potom ještě tady byla otázka life cycle approach, to znamená přístup k celému životnímu cyklu. Mně se toto velice líbí, protože my jsme k tomu vždy také tak přistupovali. V minulosti tomu bývalo tak, že se financovaly infrastrukturální projekty bez ohledu na budoucnost. Takže jaké budoucí náklady tyto projekty přinesou. A mně chybí i v této souvislosti, že když hovoříme o životním eh, eh, cyklu, tak musíme hovořit o vejších nákladech. A tady mi chybí také uhlíková stopa. Jakým způsobem se to projeví projeví na životním prostředí. A pak musíme opravdu všechny náklady sečíst, abychom věděli, co to všechno bude stát. A tím se musíme zabývat v následujících týdnech a to, to budou také řešit naši dva zpravodajové. A na závěr bych chtěl upozornit opatrně na několik studií, které tento pákový efekt, který jsme si stanovili ve výši 15, zdali tento multiplikační efekt je vůbec reálný. Existují studie Univerzity Zeppelin Berlinu, které dospěly k tomu, že tento pákový efekt nebude až tak optimistický takže všechny tyto body jsou mimořádně důležité a pak uvidíme v budoucnosti, jak to bude pokračovat. Děkuji a Robert Zíle. Děkuji za tuto prezentaci eh, průběžné zprávy. A samozřejmě, e, jak patrně víte, náš výbor si dělá starosti ohledně implementace Junckerova plánu v dopravní politice, ať už jde o Connecting Europe Facility anebo požené projekty koridorů. Vy máte e, velké zkušenosti s projektovým řízením u koridorů, aspoň podle toho, co jsem viděl z vaší zprávy, alespoň některé odpovědi jsem se dozvěděl, pokud jde o Junckerův plán. Ne tedy všechny, ale e, máme tu určité důvody k mírnému optimismu ohledně implementace, ale eh, mám několik otázek a pochybností. Za prvé, proč by soukromí investoři si měli vybrat právě koridory pro svůj, za svůj projekt v, v dopravní politice? Možná, bychom, možná by DG Move mohla využít Connecting Europe Facility, respektive granty z Connecting Europe Facility a v tom případě, pokud by DG Move mohlo formálněji spolupracovat s tím eh, selekčním výborem EIB, eh, e tedy s tím, který bude zkoumat ty projekty, tak, eh, který bude rozhodovat o validitu projektu pokud si DG Move ponechá granty CEF na projekty koridoru, tak by to možná bylo lepší i pro soukromé investory. Jsou tady ale určité pochybnosti, protože eh, Junkerova politika je jedna součást. Víme, že eh, eh, koridory potrvají 10, 15, 20 let a samozřejmě soukromí investoři by rádi po nějakých čtyřech letech se dočkali návratnosti svých investic a to pokud možno velké, a u koridoru máme některá úzká místa. Ne proto, že někdo by nechtěl ta úzká místa odstranit v oblasti infrastruktury, ale proto, že ta místa většinou nejsou rentabilní pro investory. Takže jak si myslíte, že by Junckerův plán mohl pomoci? Já tady, tady žádné příležitosti nevidím, abych eh, řekl upřímně, ale eh, z finančního hlediska, pane Kristoffersene, vy jste ve svém úvodu eh, se zmínil o tom, že je důležité, aby investice z Junkerova plánu v dopravě šla do členských států, které mají vysokou nezaměstnanost a tak dále. Vezměme si Řecko. Řecko mývalo eh, investice z penzijních fondů a eh, pojišťoven. A v, něk- v několika posledních letech to zmizelo. Nahradili to veřejné peníze z Evropské centrální banky, Mezinárodního měnového fondu a tak dále. Už tam nejsou na úrovni vládního zadlužení z peníze soukromých investorů. Eh, proč si myslíte, že by penzijní fondy a pojišťovny měly jít do Řecka, investovat do infrastruktury, když právě během několika posledních let eh, zachránili peníze tím, že je dali pryč z Řecka. Proč by měli znovu riskovat eh, tímto počínáním? A poslední otázka, eh, která se týká Dobravy Vytváření spoplatněných silnic je možné podle Junkrova plánu. Víme ale, že veřejné investice jménem členských států jsou vyňaty z Maastrichtské smlouvy, respektive ne z Maastrichtské smlouvy, ale z Paktu stability a růstu, což vytváří nerovnováhu. Ale pokud by spoplatněné silnice nebyly jaksi opravdu, opravdové spoplatněné, ale byly by z veřejných peněz, které by se navrátily, dejme tomu, za 20-30 let, tak by to mělo být obsaženo v rozpočtové bilanci na 20-30 let. Jak tedy vnímáte tento rozpor? Na jedné straně máme konkrétní rozpočtový rok, dejme tomu 2016, pro určitou zemi, která investovala do silnice. A tak e, jak musí tato země splácet v rámci své bilance po, po 20 let? tak jako to dělají soukromí investoři. Pokud to nebude v, rozpočtovém, eh, v rozpočtové bilanci a nebude to upraveno faktem stability a růstu, tak Junckerův plán bude katastrofou. Děkuji, Gesine Meister. Děkuji, pane předsedo. Já také děkuji třem referentům. Já budu hovořit relativně stručně, protože musím odejít do jiného výboru na hlasování a proto vůbec nemohu také počkat na vaše odpovědi, ale to zajisté mi můj sekretariát všechno zapíše. A proto tedy stručně je tomu tak, že to zní fantasticky, za předpokladu, že všechno bude fungovat, že paralelně můžeme realizovat CEF pro koridory a také Junckerův plán. Samozřejmě je tomu tak, že budeme dbát na to, aby chom sledovali po to, pokud odejdou peníze z dopravního sektoru do jiných sektorů. A já si nevidím tak tragicky, když by peníze šly na silnice, protože ty také patří do koridoru, protože ty také silnice je třeba udržovat, protože tady máme například rozbité mosty a tak dále. Jestliže to bude se financovat soukromně, tak o to lépe. A vy jste také hovořili o tom, že u 127 miliard euro můžete účelně uplatňovat nové eh, financování a nové finanční režimy. A z těchto 127 má jít asi polovina na silnice. A také soukromí investoři musí vědět, kde se bude investovat. Je to regionálně rozděleno a potom je tady ještě další otázka. Zdali nové projekty, které lze financovat, budou mít také evropskou přidanou hodnotu, protože to byl také jeden předpoklad pro CEF. Bylo řečeno, nesmí se jen tak někde něco postavit, ale musí to být účelné a musí to také sloužit celé dopravní infrastruktuře a občanům. Takže, že bude že si myslíte, že je správné, aby projekty měly evropskou přidanou hodnotu. Já si dovedu představit, že s tím musíte samozřejmě souhlasit, ale zdali se to opravdu stane. A potom jste také hovořili o účelové vazbě eh, prostředků a kdybychom také zřídili silnice s mítným, tak tady také se například díváme do Německa, kde má být zřízeno mítné. A jestli mítné bude také v souladu s evropskou legislativou, tak bychom to také mohli použít eh, v rámci evropského, v evropských souvislostí. Pro vaši informaci, to tady již bylo řečeno, eh, že princip uh, uživatel platí, ten je platný, ale aby platili pouze cizinci, to nepřipadá v úvahu, to odmítá komise. Merci, euh, monsieur le président. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Děkuji za Výborná prezentace našim expertům. E, několik dotazů. Můžete nám něco, prosím vás, říct, jaké jsou tady konkrétní příležitosti pro využívání e, finančních nástrojů, ať už to jsou PPP nebo e, projektové obligace pro investice. To je můj první dotaz. A druhý dotaz. Jak mohou členské státy Eh, zpětně získat eh, prostředky z dluhu, která, který jim vznikl financováním v rámci Junckerova plánu. Kolik eh, systémových eh, pracovních příležitostí si myslíte vznikne v důsledku těchto různých projektů? Nevím, jestli máte představu, o jaký rozsah projektů se jedná, o rozpočet, počet zaměstnanců. Možná, že na to existují různé názory. Já to chápu ale tak, že bychom potřebovali zcela jasnou definici o tom, čemu říkáme velká nebo víc významné projekty, pokud je o e, výdaje, o dopad, počet vytvořených pracovních příležitostí. Myslím si, že na to všechno členské státy nemají peníze. Ayala Sender. Děkuji.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 Nielsen. Děkuji, Jens Nilsson. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za eh, dobrou prezentaci. Samozřejmě eh, je pravda to, co se říká, a sice, že eh, Junckerův plán byl přijat s určitým entuziasmem, ale zároveň si mnozí kladou otázku, jak to přesně bude fungovat. Je ten plán proveditelný? A já bych chtěl říct si dvě věci. Jedna z nich tu už zazněla, a sice, že je poměrně chytré podívat se na soukromé investory e, z dlouhodobého hlediska e, jak na investory, kteří chtějí výnos, ale nejsou to rizikoví kapitalisté, kteří chtějí 15, 25 a 20 a tak dále. A pak jsou to samozřejmě penzijní fondy, které jsou velice dobrým příkladem do toho, co říkám. Já bych eh, myslel, že ve Švédsku zhruba 70% financí je ve státních dluhopisech. Zatímco jinde je to skoro nic, téměř nula. A výnosy z těchto investicích jsou o několik procent nad státními dluhopisy. A proto je to zajímavé, protože penzijní fondy spravují eh, určitou penzi na dlouhou dobu do budoucna, ale existují různé typy penzijních fondů. Existují veřejné penzijní fondy, pak jsou soukromé penzijní fondy a pak jsou ještě takové ty vzájemné pojišťovací eh, instituce, mutuals. A eh, já bych se chtěl zeptat, jestli tu vidíte určité překážky, například u těch vzájemných fondů pro ty investice. Mohou se tyto e, ústavy také účastnit investicí, nebo je potřeba odstranit nějaké překážky? Já jsem hovořil s mnoha e, zástupci e, této, tohoto sektoru sociální ekonomiky a podle nich jsou tu překážky, které jim brání investovat pak jsem chtěl hovořit o, dluhé, o druhé věci a to je ten eh, jeden jediný eh, kontaktní bod. Jakožto bývalý starosta vím, že eh, my, se, my řídíme územní plánování. Je to obecní úřad a ten udává povolení pro stavbu. A existuje tady určité riziko, že stavební povolení se posunou někam výš na regionální úroveň nebo státní úroveň a to by bylo katastrofální. To by uškodilo uškodilo projektům a uškodilo by to demokracii. Děkuji. Nyní Isaskun Bilbao. Děkuji, pane předsedo. A děkuji všem přednášejícím dnešního odpoledne. Nejprve bych chtěla říci, že mám důvěru v to, že Junckerův plán bude úspěšný. Myslím si ale, že tady eh, na tomto fóru hovoříme pořád dokola o těch stejných věcech. Všichni se v podstatě shodujeme a neustále ve svých zprávách říkáme, že potřebujeme zlikvidovat všechny eh, překážky, eh, které v ekonomice existují. Potřebujeme stabilní investiční rámec, a to i v přeshraniční dimenzi tak, aby investoři mohli investovat a dále, že potřebujeme lepší partnerství veřejného a soukromého sektoru, protože to bude prospívat i investorům. A všichni si uvědomujeme, že e, na nás leží obrovská odpovědnost, protože tady je hodně v sázce. A neustále narážíme na ty stejné problémy. A to je v podstatě neochota členských států dělat to, o čem my e, už tak dlouho hovoříme. My máme spoustu nástrojů a instrumentů a to je všechno naprosto v pořádku, ale e, zatím jsme ještě asi nezodpověděli zásadní otázku, která zní, e, jsou členské státy ochotny se zavázat k eliminaci překážek, aby mohl být program implementován? Protože pokud tady nedostaneme kladnou odpověď, tak polovina těch věcí, eh, které, o kterých se bavíme, zůstane vždycky jenom na papíře. A proč o tom mluvím? Protože je to další příklad toho, jak se můžou věci pokazit. Já jsem nedávno mluvila se zástupci eh, asi deseti společností z železničního sektoru a všichni říkali to tež, že je příliš mnoho překážek, které brání investicím a že nevzniknou žádné investice, dokud ty překážky nezmizí, protože nyní je ta procedura zkrátka příliš zdlouhavá a obtížná. Když se podíváme například na energetický sektor a mluvíte s lidmi z energetického sektoru, tak vám řeknou to tež. A pokud hovoříte s firmami, eh, které působí v digitální sféře, tak pořád slyšíme všude stejný příběh. Takže jak zrušíme ty bariéry? Jsou to všechno bariéry, které jsme identifikovali v mnoha našich zprávách. A toto všechno by se dalo vyřešit, kdyby byla politická vůle. Takže já kladu prostou otázku. Je v členských státech politická vůle k tomuto? Ještě jsem neřekla nic ke čtvrtému železničnímu balíčku. To je zpráva, u které občas člověk si říká, jestli vůbec někdy to spatří světlo dne. Mělo by to usnadňovat investice, mělo by to zjednodušovat život investorům, ale přitom nedo, nenastal žádný přílišný pokrok. Takže to je e, celá řada e, skvělých e, myšlenek o stabilitě trhu, státní podpoře a tak dále, ale bohužel realita se od toho dost liší. Od všech těchto skvělých plánů. Takže my musíme se ptát členských států, jestli jsou ochotní odstraňovat překážky. Máme velice rozmanité, skvělé projekty. A musíme najít nějaké prioritní projekty na příštích deset let. Ale do roku 2014 jsme vlastně neimplementovali žádný z těch velkých projektů. V roce 2014 už měli dávno běžet. A teď máme další desetiletý program, a musíme zkoumat ziskovost, rentabilitu investicí v mnoha členských státech. A členské státy to nedělají nějak zvláště nadšeně. je zapotřebí nějak systematicky odstraňovat překážky, tak abychom vytvořili politickou vůli, kterou potřebujeme k, ke generování investic a k vytváření příležitostí. Vy jste odvedli skvělou práci, to v žádném případě nepopírám. Je to skvělá práce a vím, že to pro vás nebylo snadné a zkoumali jste e, řadu rozdílných sektorů, zkoumali jste e, doporučení a tak dále. A já vám ale můžu říct, že e, každý den, každý týden, v každé zprávě požadujeme pořád dokola tu stejnou věc. A sice odstranění těch nejrůznějších překážek, které nám průmysl označuje jako hlavní překážky pro investice. Těchto bariér se musíme zbavit a bylo by tedy dobré získat nějaký opravdový politický závazek členských států, eh, které by projevily ochotu eh, se eh, angažovat, protože jinak CEF, Juncker plán, Evropská investiční banka, to všechno budou jenom takové řeči a jejich úspěch bude velice diskutabilní. Děkuji, George Bach. Děkuji. Já bych také chtěl poděkovat všem pánům za vynikající práci a já bych chtěl vlastně se ptát podobně jako kolegyně Bilbao. Já jsem uvažoval o nových projektech a tady je zapotřebí nových infrastruktur nové infrastruktury, nových projektů v rámci TNT a tak dále. To je velice zajímavý bod, ale vy jste také zmínil, pane Kristoffersene, že, eh, že je zapotřebí také údržbových prací na stávající infrastruktuře a obnovu eh, jaksi stávajícího stavu. A v té zprávě jste zmínil několik problémů a několik příležitostí, které skýtají nové technologie, jako je například e-call a, a no, nová infrastruktura nezbytná pro elektromobily a tak dále. Paní Bilbao e, řekla e, něco o, e, že evropské železnici ERTMS, dále Cezar a Single European Sky v letectví A e, poněkud paradoxně e, to tedy vidím e, podobně jako kolegyně. To jsou problémové oblasti, které už minimálně deset let neustále řešíme, kterými se zabýváme a zkrátka nenacházíme vůli, nenacházíme ochotu členských států. A to, tady právě jde o otázku důvěry. Důvěry mezi investory a členskými státy já si neumím představit, jak při stávající konstelaci, eh, ve stávající situaci, kdy můžeme eh, přesvědčit investory, aby investovali do těchto oblastí ale všichni víte, jak to eh, probíhalo. Víte, že je tady celá řada názorů, eh, velice rozdílných zájmů a bohužel eh, je tedy potřeba to konstatovat a moje otázka tedy zní, odkud vyberete ten optimismus? Vy jste zmínili, vy jste poměrně jasně vylíčili vytyčili jste cesty, kterými by to mohlo být financováno e, v dlouhodobém horizontu a odkud tedy vy berete ten optimismus, který nám bohužel značně chybí v poslední době? Děkuji, ano, já jsem ještě poslední řečník a pokud budete mít možnost reagovat na mnoho položených otázek. Junkrův plán má tři cíle, o kterých jste se také zmínili. Mají být vytvořeny pracovní místa, má být propojena Evropa a také tady máme klimatické cíle EU a tady se jedná o to, abychom investovali peníze do těchto tří cílů. A nyní také jsme udělali své zkušenosti, proto to všechno zní pesimisticky. My jsme chtěli propojit Evropu a na, e, v železniční oblasti tam nám chybí propojení v oblasti hranic a tak už se to e, vypadalo e, před 20 lety. Od té doby bylo investováno mnoha miliard a tyto propojení nám nadále chybí a nyní řekneme ano, nyní máme ještě více peněz, tak uh, uděláme ještě se eh, roz, vrhneme na další priority, ale tady například eh, se přestal provozovat vlak mezi Berlínem a Vroclaví. A uh, i když všechny, vše teda tato trasa byla také financována z evropských peněz a tady nám u Kotbusu něco chybí. A můžete garantovat, že toto opravdu se uskuteční? Můžete toto všechno prosadit, všechny tyto velkolepé projekty, když například spolková eh, vláda se postaví proti. A vy jste tady máte 123 miliard a 63 miliard má jít na dálnice. A zatím žádný vědec neřekl, že dalším budováním eh, dálnic po, zastavíme eh, klimatické změny. Já si ještě vzpomínám na jednoho politika, který řekl, že tím, čím více silnic, tím více provozu a také tím více klimatických emisí. A potom také udržování, udržba. Jestliže schválí spolková vláda nový projekt, tak vy byste vlastně měli říci ne, to, to nedovolíme, protože chybí 7,2 miliardu euro e, v Německu na údržbu infrastruktury. Já jsem včera navštívil konferenci v Paříži, kde bylo 800 lidí z celého světa a to byli lidé, kteří propagovali silnice a oni řekli, naše priorita e, musí být zachovat to, co máme, nechceme nové projekty. Já jak to chcete projít. Takže Německu byste neměli schválit žádné nové projekty a nejdříve byste Německu měli říci, uh, udržujte to, co máte. Například různé mosty, to jsou skvělé příklady, já přece více nepotřebuji. Ale jakým způsobem toto můžete prosadit? O to se tady jedná. A poslední bod. Lyon Torino, o tom se již hovořilo, o tom já také rád hovořím, 60 nebo 80 eh, kilometrů nových tunelů, tak já vrtačky pošlu do Alp a to už řešíme 20 let. Kolik pracovních míst se eh, tím vytvoří. A jak také zastavíme klimatické změny, to také nezastavíme. Takže vy byste měli toto zastavit a říci, tento projekt nepřipadá v úvahu, protože nesplňuje žádnou prioritu. A jestliže potřebujete alternativní projekty, zeptejte se nás, hned vám je předložíme. Ale nejsou to projekty za 150 miliard, těch, eh, ty jsou jenom tři nebo čtyři. Takže mě by zajímalo, toto, jak můžeme eh, se nasměrovat na určité alternativní projekty. My jsme tuto diskusi vedli již dávno a ji povedeme určitě ještě i v budoucnosti. Takže všichni nyní máte slovo, pan Kristofersen jako první. <coughs> Um, Já bych možná měl nejprve říct, že my tři nic nemůžeme prosadit to není součástí našeho mandátu. Nemůžeme ani fungovat jako prostřednictví. My můžeme jenom poukázat na problémy, které je třeba řešit, pokud si e, přejeme, aby se řada projektů patřičně zrealizovala. Ale e, rozhodnutí, jak ty problémy vyřešit, to musí učinit komise, členské státy a Evropský parlament. Ale nejsem až tak pesimistický. Pokud e, použijeme strategii jednotného trhu, pak uvidíte, že stovky nebo tisíce překážek už byly odstraněny. Máme daleko liberalizovanější ekonomický systém dnes, než tomu bylo, dejme tomu, v roce 1985, čili dá se to udělat. Ale některé překážky jsou národní, kde totiž Evropská unie nemá žádnou pravomoc řešit problémy. A pak je tady další problém, kde už to není kompetence e, členských států. A můžeme vzít například státní podpory, můžeme vzít e, konkurenci, můžeme vzít standardy, normy. Máme mnoho možností na úrovni Evropské unie, aby se ty překážky odstraňovaly. Pak jsou samozřejmě národní překážky tam, kde si členské státy nepřejí, aby se do toho člen Evropská unie eh, pletla. To je sice škoda, ale je to na nich. Já plně souhlasím s panem předsedou, že je tady řada podivně chybějících článků ve systému Eh, eh, infrastruktury. Například v Německu pořád hledám těch 50 kilometrů eh, dálnice, které by propojily české a německé dálnice. Je tady jediná dálnice, která spojuje Německo s Francií, což je poněkud podivné, není-liž pravda. A, a když si porovnám, jak, jsou dál, jak dálnice spojí například Belgii s Nizozemím nebo Nizozemské s Německem, dobře, ale to eh, mluvíme o něčem, co je v národní kompetenci. Ale tam, kde má kompetenci Evropská unie, tam eh, už některé překážky byly eh, odstraněny a tedy to jde, tudíž na to je třeba se zaměřit. Další bod proč by eh, měly mít zájem penzijní fondy a pojišťovny investovat do infrastruktury? Oni už totiž do toho investují. Znám velké eh, penzijní fondy, které patří například 25% eh, podíl na dálnicích ve Francii. Čili jsou tady eh, takovéto instituce, které jsou eh, vlastníky eh, přístavu a dalších druhů infrastruktury. Například vezměte si kanadské odborové svazy učitelů nebo, odbor, nebo fondy učitelů, které ty investují, ale například hodně jim patří, dejme tomu, v, v, v Spojeném království. Eh, dříve penzijní fondy hodně investovaly třeba do lesu, to už dneska tak moc nedělají, ale vždycky se rozlížejí po možnostech investování s dobrým výnosem. A profil a doba návratnosti, ta je často eh, stejná, jako je tomu v případě investic do infrastruktury. Vrátí se to třeba za 35 nebo za 40 let a mnohé z nich opravdu o to mají zájem, protože nakonec tady slibují budoucím eh, důchodcům, že budou mít, dejme tomu, každým rokem 4% eh, přírůstek, když budou investovat, dejme tomu, do německých státních eh, obligací nebo dánských státních obligací. Tam by měli štěstí, kdyby dostali 1%, někdy by z toho nedostali ani 1%, procento, někdy by to vyšlo na půl procenta. A už dnes víme, že je řada penzijních fondů, které začínají mít velké problémy, protože nejsou schopny dodržovat eh, ty sliby, vlastně ty závazky, které vůči eh, těm, kdo do nich ukládají, učinili. Čili zájem na to mají. Ale nesmíme zapomínat, že dozorčí rada pojišťovny nebo penzijního fondu nesmí dělat věci, které by byly nezodpovědné z hlediska ekonomického a to ani ne v tom případě, že částečně jsou vlastněny státem. Mají tady právní odpovědnost a mohli by nakonec členové rady skončit ve vězení nebo by mohli muset platit obrovskou eh, pokutu. Mohlo by z toho vzniknout případ eh, trestně právní. A proto ne, nestačí potom, kdyby řekli, tohle po nás chtělo ministerstvo financí, to by jim nepomohlo jako výmluva, omluva. Proto musí velice obezřetně chránit zájmy těch, kdo do nich ukládají peníze. Proto mají veliký zájem na tom, jak jsou hodnoceny, jaký rating mají ty projekty. Um, uh, už jsme i mluvili o ratingových společnostech s Evropskou investiční bankou. Ta je teď daleko eh, aktivnější v tom, jak eh, hodnotí, posuzuje kvalitu projektu, než to dělali před pěti nebo deseti lety. To už je pokrok. A jsem si jist, že penzijní fondy a e, pojišťovny mají velký zájem. Samozřejmě, že některé z nich jde o hodně vysoké výnosy, ale některé by se spokojily e, s málem podle e, kdyby to bylo třeba 5-6%, 7%, pokud ten projekt bude hodně kvalitní. A to už podle mého názoru není až tak špatné. A to i proto, že velice často e, alternativa je, že takový projekt zkrátka nebude realizován. To je e, e, alternativa v mnoha členských státech. Pokud nezapojíme soukromé investory, pak ten projekt se zkrátka vytratí. Je to svobodná volba, pochopitelně, ale musíme si uvědomit, že toto by byl toho výsledek. Ptali jste se, kolik je peněz v evropském rozpočtu. Moc to není. Pak je tady ta představa toho pákového efektu, který by dal 15. Já nevím, možná budou ziskové projekty, ale určitě budou také projekty, kde soukromý investor řekne na děkuji moc krát a nemáme zájem investovat eh, na, na, do, na, na ústředního nádraží ve Stuttgartu nebo do operního domu v Frankfurtu. Já čtu německé noviny, tak jsem informován. Takže <clears throat> Mám tady ještě pár dalších věcí. Dávat dohromady projekty jako půl, to samozřejmě je možné, dejme tomu Finsko a Estonsko. Ty plánují postavit terminál na skapalněný plyn v jedno z těchto dvou zemí a propojit to navzájem um, plynovodem, tak to je takový poolingový projekt. Máme křížové dotace, jistě. Když si postavíte přes Zund eh, nový, eh, eh, nový most, který Siemens s Kaiserhäuserem propojí, pak budete muset postavit most pro železniční i pro eh, pro um, dálniční provoz a zase budete z toho dálnice a dálniční části částečně financovat ten železniční část. A potřebujeme lepší pravidla, jak daleko můžeme jít s takovýmto křížovým financováním nebo křížovými dotacemi. Zahraniční investoři uh, určitě budeme hovořit například s norským ropným fondem a s dalším. Myslím si, že tady nejsou žádná omezení toho, co můžeme dělat. Rozhodně se rozhlédneme na trhu, abychom zjistili, jestli by tady byl zájem a pak by e, už je na nich rozhodnutí, jestli to budou chtít. A můžeme tedy zjistit, zda jsou tady příležitosti. A Teď bych už to ukončil a tuto svoji odpověď, ale chci říct jenom jedno, že nemůžeme samozřejmě zodpovědět všechny vaše dotazy. Pořád jsme v takovém stádiu, kdy jenom nasloucháme a snažíme se eh, vybudovat takový půl znalostí a zkušeností. My taky nasloucháme vám a to bude mít význam v tom smyslu, jak budeme naši práci organizovat. Vy jste hovořil o, stavebních povoleních. Já nebudu tady, na mě nedělá žádný velký dojem švédský e, e, systém, když jsem švéd do morku kosti, ale e, ten švédský systém na mě velký dojem nedělá. Ten je moc byrokratický, ale to je trochu něčem jiném. Wir haben bis 2030 do roku 2030 potřebujeme 600 miliard a máme E, pouze 20 miliard dispozici. Máme nařízení pro CEF a pro CNT, kde se stanoví priority. To jsou přeshraniční projekty, evropská přidaná hodnota. Těchto 26 milionů zaměříme pouze na tyto projekty, které nebudeme moci jinak financovat. To bude jeden z velkých úkolů, které bude řešit generální ředitelství MOVE a jednotlivé členské země. Ale my můžeme mobilizovat ještě další kapitál, ale tady jsou u toho určité překážky. My potom musíme u Eurostatu iniciovat, že se to nebude týkat pouze stavebních nákladů, ale že to budou také náklady na údržbu. U státní pomoci potřebujeme zjednodušení, tak abychom s tím mohli pracovat. A potom kastrická kritéria. U FC je samozřejmé, že prostředky, které půjdou přes tento fond, ne, se nebudou započítávat přes eh, Maastricht. A my bychom měli rozdělit Maastricht na konstruktivní náklady a na investiční náklady, které vytvářejí pracovní místa a růst a které také podporují ekonomiku. Mimo to v prvním dokumentu jsme jasně ukázali, že financování prostřednictvím uživatelů může být financováno s dalšími e, možnostmi. Financování prostřednictví uživatelů to bude především na silnicích, na dálnicích, kde se bude vybírat mítné. A to budeme mít také u železnic a u vodních cest. Ale tam vlastně u železnic je to prakticky vyloučeno. To se týká pouze napojení například na letiště. A potom ale v jiných případech bude železnice obtížná. Proto 80% prostředků CEF 70 až 80 prostředků CES je zaměřeno na železniční dopravu a 30 které nám tady zůstává, můžeme využít prostřednictvím těchto nástrojů. Ale samozřejmě máme rozmanité nástroje a tyto nástroje povedou také k režimům, které budou šity na míru jednotlivým zemím a jejich infrastruktuře a potom také uhlíková stopa. Ale každý projekt CEF má uhlíkovou stopu, tím jsme se také zabývali. A proto v momentě, kdy dáme jeden projekt CEF do pipeline, tak potom také se budeme zabývat uh, udržitelností z hlediska životního prostředí. To také jsme již dohodli s členskými státy. A potom poslední věc. Všechny dopravní prognózy byly překročeny. To, co Evropu čeká, když to nebudeme řešit, tak to bude katastrofa. Proto musíme začít hned. A proto si nesmí generální ředitelství konkurovat, ale oni musí mít eh, závazek společně spolupracovat na budoucím řešení. A pokud se týče pracovních míst, tady existují dvě úrovně. Jedna úroveň, to jsou konkrétní pracovní místa v rámci projektu, ale potom je tady také funkcionalita jednotlivých lokalit a to povede k dalšímu navýšení pracovních míst. A potom je to propojení mezi tím, co formulujeme my a co formuluje Junckerův plán. Nemůžeme říci, že vytvoříme v rámci tříletého projektu pracovní místa, ale jde především o to, abychom vytvořili trvale udržitelné pracovní prostředí. Děkuji vám. Pan Cekin. Thank you, Mr. Děkuji, pane předsedo. Já vím, že už přetahujeme časový limit. A eh, leco z toho, co jste řekli v této velice zajímavé diskuzi, už eh, pojednali moji kolegové, takže to nemusím opakovat. Takže pokud dovolíte, eh, tak já to vezmu poměrně stručně, aspoň doufám, a zodpovím na dvě, tři obecnější otázky. Nejprve na tu, kterou položil pan Van de Kamp ohledně PPP On řekl, že není zcela jasné, že PPP mohou vytvořit nějaké hodnoty. Já mám opačný názor. E, známe několik velice zajímavých příkladů, jak v nedávných letech, tak i v hloubější minulosti. A e, budeme se snažit v závěrečné zprávě předložit nějaká data, e, zejména pokud jde o zapojení soukromého sektoru které je velice prospěšné z hlediska eh, efektivity a eh, kvality projektů a z hlediska přístupu životního cyklu a tak dále. Takže tento aspekt budeme zdůrazňovat. Dále obecně hovoříme o tom, že financování infrastruktury je poměrně jasnou eh, ilustrací, alespoň pro mé studenty, takzvaného selhání trhu určité signály, eh, které vycházejí z trhu eh, ohledně alokace zdrojů, zejména finančních zdrojů, eh, vás dovádí ke špatným závěrům, že dálnice jsou lepší než železnice a tak dále a tak dále. A dobrá politika by měla buď přímo intervenovat, což je myšlenka CEF, a byla to myšlenka vládního financování infrastruktury, anebo by měla politika eh, napravit to selhání trhu? Častým příkladem, který se hodně cituje, je příspěvek nebo přínos k životnímu prostředí, ať už je ten dopad pozitivní nebo negativní. To se například nezohledňuje v případě želednic, protože ty bývaly placeny ze státní úrovně, takže nebyla potřeba to kalkulovat. Jestliže tedy eh, politici potřebují oslovit eh, soukromý sektor, musí odstranit eh, chybu trhu a ne přenechávat alokaci finančních zdrojů tak, jako by, to, jako ta, by ta situace byla pořád stejná jako dříve. Ta situace je ale dnes jiná a jde tady v podstatě o dobré pobídky, a o intenzivní pobídky. To je postřeh, který, myslím, říkal pan Zíle. Já bych mohl eh, upozornit na švýcarský model, kde je mnoho eh, jasných pobídek a negativních pobídek, které posouvají eh, investice tím směrem, kam politikové chtějí, tím směrem, který považují za správný. A pokud jde o křížové financování, e, tak pokud je správně implementováno, e, je to způsob, e, jak vnímat několik projektů jako balíček, přestože jsou tam různé překážky, různé situace a tak. Ale prostřednictvím křížového financování dosáhneme lepší rovnováhy, než kdybychom nechali všechno na takzvaných silách trhu a e, konečně k nařízení Solventnost 2 a tak dále. Je to velice důležitý předpis a byl zaveden, abychom měli lepší kontrolu nad riziky a což se tak otevřeně nepřiznává, aby mohli nasměrovat peníze do financování veřejného sektoru tehdejší veřejný sektor potom měl e, infra, financovat infrastrukturu a tak dále a tak dále. To je typické pro e, Solvency 2. Pokud chcete, eh, aby riziko bylo velice nízké, tak se nikam nedostanete. Musíte se smířit s vyšší úrovní rizika. Pokud nadále budete směřovat finance do státu, který potom nebude schopen financovat dlouhodobé investice žádného typu, tak zase nedostanete se nikam. A eh, právě proto, jsme nyní v naprosto jiném kontextu než v době, kdy e, solventnost 2 a tak dále byly e, navrženi. Musíme e, všechno přehodnotit a nalézt nějaký nový rámec, který by byl mnohem vhodnější pro dnešní dobu. Děkuji vám. Děkuji vám tím jsme ukončili tento bod na pořadu jednání. Děkuji všem třem pánům za prezentace a také za diskusi. Tedy děkuji vám ještě jednou z celého srdce a nyní máme na pořadu dne bod různé. Tady do různého se nikdo nehlásí a proto chci oznámit další schůzi, která se bude konat pondělí 16. března v 15 hodin. Děkuji vám všem a nashledanou.